který zemřel ve věku 72 let. Po své obě do Evropského parlamentu v roce 2014 se stal tento poslanec členem ve výboru pro rozvoj a v delegaci pro vztahy s Afghánistánem. Jménem Evropského parlamentu bych dát rád rodinným příslušníkům a příbuzným pana Jansenca vyslovit naši soustrast.